bude zítra ve 12.30. A nyní dalším bodem na pořadu jednání je zpráva Kristiana Bredy o fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci. A předávám slovo zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Čtvrté fórum na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci, které se bude konat koncem listopadu v Bruselu umožňuje mezinárodnímu společenství, aby znovu potvrdilo, prohloubilo a e, zapakovalo závazky e, pro lepší fungování a účinnost pomoci. My doufáme, že to vyšle e, velmi důležitý impuls pro realizaci eh, nevládních organizací eh, do konce roku 2011. Abychom dosáhli úspěchu, musíme vyřešit některé výzvy, například výzva při provádění. Poslední hodnocení eh, provádění deklarace z Paříže a také agendě o efektivnosti pomoci ukazují, že jsme na dobré cestě. Je zlepšená kvalita pomoci, ale pokrok je ehm, mírný pokud jde o dárcovské i přijímající země na evropské úrovni, nedávno jedna studie komise ukázala, že aplikace principu o kodexu chování, pokud jde o rozdělování práce, by umožnila Unii uspořit asi 6 miliard euro ročně. Jde samozřejmě o obrovskou příležitost, která byla promarněna pro rozvoj. Uh, takže to je politická vůle. Potřebujeme politickou vůli a evropský leadership, politické, politickou angažovanost, abychom na světové úrovni pokročili, pokud jde o rozvojovou pomoc. Potom je tady také výzva adaptace. V pařížské deklaraci bylo stanoveno pět principů pro efektivnost pomoci. Nesmíme na to zapovídat, musí to být základ, na kterém vybudujeme vylepšenou agendu. Spolupráce pro rozvoj eh, se ovšem musí přizpůsobit eh, důležitým změnám, tím, že se objevují noví dárci, eh, jak se liší různé situace rozvojových sebí a další věci musí samozřejmě ovlivnit efektivnost pomoci. Je důležité, aby to vše bylo efektivní, tak, aby byl možný rozvoj. Samozřejmě musíme přihlédnout k různým podmínkám, za kterých je pomoc poskytována. V mé zprávě jsme identifikovali různé oblasti, kde je potřeba eh, efektivně pomáhat Musíme samozřejmě eh, tady také zohledňovat priority eh, přijímajících zemí, musíme mít lepší eh, koordinaci dárců, pomoc musí být transparentní a musíme zohlednit také otázku fragmentace a předvídatelnosti pomoci. S komisí máme shodný názor v mnoha oblastech. Tady navrhla sdělení 7. listopadu a Toto sdělení by vlastně vycházelo v podstatě ze stejných prvků jako naše zpráva. V minulosti eh, jsme dosáhli určitých pokroků, pokud jde o definici mezinárodní a agendy k efektivnosti pomoci. A také už eh, od té události v Paříži se tady snažíme eh, zrychlovat tempo, vylepšovat tyto kroky. Evropská unie tady velmi přispívá k celosvětové pomoci a v Lisabonské smlouvě eh, jsme toto stanovili jako eh, důležitou prioritu Evropské unie a my chceme samozřejmě vylepšit všechny naše nástroje pro rozvoj. S ohledem na, na minulé aktivity a na zvláštní zodpovědnost Evropské unie a jednotlivých členských států v oblasti rozvojové pomoci je naší povinností, abychom se dobře zhostili všech výzev a, měli ambicio- a stanovili si ambiciozní eh, cíle v Bruselu. Rada by tady měla být eh, tedy silné jednotné jednotný postoj a já si myslím, že má zpráva je dobrým základem, díky kterému se mohou všechny členské státy shodnout na přístupu eh, k pomoci tak, aby byla opravdu efektivní. Musíme tady vytvořit nové partnerství, tak aby pomoc byla opravdu efektivní a abychom mohli zrealizovat rozvojové cíle. Samozřejmě musíme zohledňovat to, že situace v různých, eh, v různých zemích se liší, musíme více koordinovat naše aktivity a musí být méně roztříštěné. Děkuji vám. Grazie, la parola all'onorevole Zaborska. Děkujeme a slovo má paní Záborská. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane komisaři, pokud je snaha bojovat proti chudobě ve světě, do té doby máme jistotu, že existuje i lidskost. Řím, Paříž, Akra poukázali na to, že rozvojová pomoc neznamená pouze dávat někomu pětník, znamená to společné dílo přijímajícího i dárce. Pařížská kritéria se stala nástrojem, který umožňuje to, aby pomoc byla účinná. Smyslem setkání v Usaně je podívat se na pokrok, jehož bylo dosaženo pomocí těchto kritérií. Máme teda určitý kompas a zároveň i nějakou mapu, které bychom mohli využít půstaně na to, abychom se zorientovali, abychom zjistili, kde se nacházíme a aby došlo k pokroku. Zároveň je důležité nezapomínat náš společný cíl. Chceme-li dlouhodobě uspět v boji proti chudobě, musíme pomáhat lidem, aby si dokázali pomoct sami. Prosím, abychom na to nezapomněli. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole Basescu. Děkuji, slovo má paní Basescu. Aș dori în primul rând să-l felicit eu pe colegul meu, Cristian Preda, pentru acest raport foarte... Mnohokrát děkuji paní předsedající. Nejdříve bych chtěla pogratulovat kolegovi Kristianovi Predovi k této zprávě, která přichází ve správnou chvíli s ohledem na forum v Puzanu. Myslím si, že Evropská unie si musí stanovit ambiciozní cíle, pokud jde o zlepšování účinnosti pomoci. Vítám to, že zpráva zdůrazňuje, že je třeba posílit odpovědnost a koordinaci. Důležitá je také podle článku 15 Eh, koordinace eh, celé pomoci. Myslím si, že je zásadní, aby pomoc měla dlouhodobé účinky. Eh, projekt Matrix Network na posílení místních společenstev je velice důležitá a, důležitý a přispěl také ke snížení umrtnosti dětí o 15 Myslím si, že je eh, důležité také řádně aplikovat eh, kodex. Děkuji, eh, pan Cortes Rastra. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní komisařce. děkuji také zpravodaji za zprávu o potírání tedy eh, děkuji za zprávu. Evropská unie je hlavním dárcem a proto musíme opravdu pracovat efektivně. To je velice důležité, pokud jde o rozvoj. Nejde pouze o právně závazné dohody. Evropská unie musí být ambiciózní a musí usilovat o integrovaný přístup, strategický přístup tak, aby mechanismy pomoci byly opravdu eh, stabilní a transparentní a přispěli do transparentní možnosti financování. Musíme zmobilizovat eh, naše vnitřní stroje. Důležitým tématem pro Španělsko bude například eh, rovné postavení. To je velice důležité proto, aby rozvojová spolupráce byla efektivní a proto si přejeme aby byl vytvořen ukazatel rovného postavení. Dále je důležité také občanská společnost, která by měla být zohledňována, až budeme hodnotit efektivitu této pomoci. Děkujeme a slovo má pan komisař Píbalks. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, asi by měl začít tím, že poděkuji panu zpravodaji za úžasnou práci a úžasnou zprávu. A když zde není nějak eh, mnoho zastoupených na dnešní debatě, vidíme, že je zde mnoho konvergence mezi jednotlivými členskými, mezi jednotlivými institucemi. My připravujeme konferenci v tomto ohledu, jak víte, a já vítám tu skutečnost, že v rámci EU delegace budou tři zástupci Evropského parlamentu. Tím to bude silnější. Jako výzvu, kterou zde vidím, je mm, několik, nebo řekl bych, jestli několik velikých výzev. tam je to pařížská deklarace, eh, deklarace z Akry, podívat se na to, čeho jsme dosáhli. Pan zpravodaj se o tom již zmínil. My jakožto dárcovská dásovské společenství. Zatím jsme nedosáhli těch indikátorů, který, který jsme chtěli dosáhnout. Právě proto bychom měli pařížskou deklaraci potvrdit takovým způsobem, která by nám dala více záruk, například um, důvěryhodný plán, který je důležitý pro realizaci a vyšší účinnost pomoci. Naším cílem je, jak už se o tom zmínila i paní Záborská, je pomáhat lidem, aby si pomohli sami a proto účinnost nebo účinnost pomoci je zásadní, protože v podstatě to podporuje zásadním způsobem nevládní organizace. To je zásadní krok správným směrem. Všichni se na tom shodneme, ovšem, jak to formulovat tak, abychom v následujících letech a jak, jak to realizovat, abychom tyto procesy a indikátory splnili v následujících letech. Noví uh, dárci, situace se mění, když se na to podívám já, jakožto komisář pro rozvoj Čína, Indie a jiní velcí aktéři nejsou až tak efektivní v této oblasti jako klasičtí eh, dárci. Čili je to taková zvláštní situace my zatím nevíme přesně, co všechno dělají naši partneři v tomto ohledu a součást účinnosti pomoci by měla být právě v tom, že všichni sledujeme stejnou cestu, i když ne možná stejnými způsoby, ale měli bychom být všichni transparentní, protože pokud tomu tak není, tak eh, riziko znamená, že nebudeme schopni účinným způsobem podporovat země, které bojují proti chudobě. Proto musíme najít způsob, jak i tyto nové eh, no, dárce země, mm, které jsou na poli dárců, abychom je zapojili do této oblasti, aby to bylo transparentnější. Samozřejmě, že mm, s ohledem na ekonomickou krizi se lidé ptají v Evropě, jaké jsou výsledky rozvojové pomoci. A první podmínkou je úplná transparentnost toho, jak se využívají finanční prostředky. Mohu vás ujistit, o tom, že finanční prostředky nebyly promarněny, pomohly skutečně milionům lidí v chudobě, dětem, eh, v školní docházce, přežít v těžkých podmínkách. Ovšem samozřejmě, že občané od nás očeká ještě více transparentnosti s ohledem na využívání jejich finančních prostředků ve prospěch rozvojové pomoci. A tím se dostáváme i k našim vlastním závazkům na straně EU jsou to dva závazky před Busanou transparence, záruk toho, že vš- všechny evropské finanční prostředky, které využíváme pro svou pomoc, jsou transparentní. A další záležitost, o tom budeme hovořit na konci října s členskými zeměmi, je společný program. Zde došlo už k určitému pokroku, ano, pokud jde o koordinaci úsilí, ovšem to slabé místo je, že pokud něco neznáte, tak to nemůžete změnit. Čili musíte vytvořit určité cykly, které se vzájemně, které po sobě následují. Že jsou to cykly v rámci konkrétního mm, rozvojového plánu mm, v rámci konkrétní země. Zdá se, že koordinace není, dos, není mm, dostatečná. Musíme mít společné programy na, na úrovni EU. Máme zde například programy pro Jižní Sudán, tam už jsme byli aktivní, měli bychom být dále ambicioznější. To znamená se společný, s těmito zeměmi spolupracovat na základě jejich rozvojových plánů, přijít se synergiemi a říct si právě těch pět až 6 eh, milionů, týkalo by se to právě těch 5-6 milionů, o kterých se zmínil pan zpravodaj, protože na základě těchto společných programů můžeme získat více eh, pro rozvojové programy. Proto si myslím, že Busanská konference bude nesmírně důležitá. Je to konference mm, odlišná od té istambulské či té z Monského roku, čili budeme se snažit, jak si zapojit do toho všich, všechny rozvojové země i nové donátorské země. Mělo by to být úspěchem nejenom pro letošní rok, ale i pro rozvojové cíle milénia, které jsou stanoveny pro rok 2015. Čili myslím si, že to je dobrý závazek, to, tato zpráva je úžasná a znamená to, že budeme, budeme podobně jako Bakře mm, vést tento peloton, že budeme na čele tohoto úsilí. My v rámci EU děkujeme, pane komisáři, a tím končíme dnešní rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12.30. Další zasedání, plenární zasedání proběhne zítra od 9 do 11.